Buenos días. Dobrý den. Si les parece. Pokud souhlasíte, tak začneme s dnešní schůzí. Nejdříve bych chtěla omluvit pana předsedu, který se nemohl dostavit a proto budu e, předsedat e, schůzi výboru já. A než zahájíme samotnou e, schůzi a přistoupíme k našemu pořadu jednání, tak bych vám chtěla říci, že dnes na poslední schůzi výboru pro zemědělství jedna kolegyně a Antonella Rosetti, asistentka Paula. Ona je asistentkou mého koordinátora Paolo de Castro. Jak mnozí víte, Antonella strávila 11 let v Evropském parlamentu a sedm eh, let z těchto jedenácti byla asistentkou pana de Castra, pracovala v oblasti zemědělství s velkým nasazením během hlavně poslední reformy SZP. Antonella má před sebou nové příležitosti a výzvy. A myslím, že jménem všech mohu říci, aby to mluvčím všech, tak bych eh, chtěla poděkovat Antonele za její práci, za její nasazení, eh, za to, jaká je. A chtěla bych jí popřát hodně úspěchu do budoucnosti. A Paulovi bych chtěla říci, tak promiň. Pan Aňo? To lose my job, can I offer my services? Já přijdu asi o práci, tak bych se nabídl jako Paulův asistent. Bueno, está bien. Dobře i když eh, se musíme rozloučit s Antonelou, tak je dobré, že k tomu přistupujeme s humorem a, a Paolo, budeme ti držet palce během této nové etapy. A nyní budeme pokračovat s bodem číslo 9 našeho pořadu jednání, souhrný rozpočet Evropské unie Eh, nejdříve se bude hlasovat o, nebo se hlasovalo o mandátu pro třístranné jednání v minulém měsíci a nyní výbor připravuje stanovisko ohledně souhrnného rozpočtu. A zároveň se bude pracovat eh, na pozměňovacích návrzích, které se budou týkat jednotlivých částek. Eh, kvůli britskému referendu Evropská komise odložila představení návrhu rozpočtu na rok 2017 takže my jsme návrh rozpočtu dostali 1. července. Eh, rada, tedy informace a odhady rady, tedy nebudou k dispozici dříve než polovině července. Eh, vzhledem k tomu, že mnoho pozměňovacích návrhů z pera Agri ohledně eh, částek v rozpočtu, tak souvisí, jsou eh, spjaté se odhady rady, tak náš eh, zpravodaj, pan Jár, nebude hovořit o konkrétních číslech, ale pohovoří v obecné rovině. Pan Jár kromě toho také vypracoval stanovisko ohledně souhrného rozpočtu na rok 2017, který se zakládal na Eh, návrhu rozpočtu komise. A eh, pane Járe, máte slovo. Eh, dobrý den. Paní předsedkyně, vy jste už úvodem řekla, že kvůli Brexitu se změnil harmonogram a že jsme tedy ty informace od komise dostali později. Co se týče harmonogramu, tak 30. srpna výbor pro rozpočet. Eh, takže to datum bude a potom eh, pozměňovací návrh je, eh, teda datum pro pozměňovací návrh je 1. září a, a potom se to potvrdí 28. září a na plénu se o tom bude hlasovat během druhého pléna v říjnu. Proto se musíme snažit, aby už 29. srpna jsme připravili eh, setkání stínových eh, zpravodajů. Eh, není to dobré datum, ten srpen, ale nemáme jinou možnost, jak to vyřešit, pokud chceme, aby se, jsme se dohodli v rámci schůze stínových zpravodajů. Ještě to bude v e-mailu, ale je Eh, důležité, aby před hlasováním na výboru, aby jsme uspořádali setkání stínových zpravodajů. Další věc. Eh, stínoví eh, zpravodajové, kteří se už tím zabývali, tak skonstatovali, že tady chybí najednou tři body. Eh, a nebyly eh, vyjmuty, protože by nebyly eh, důležité, ale protože to bylo dlouhé, příliš dlouhé, takže jsme se museli vzdát těchto tří bodů, ale ty tři body, které jsme vyňali, taky tam můžeme zapracovat prostřednictvím pozměňovacích návrhů, to je umožněné ale e, jsou tedy e, předpisy, které popisují, jakým e, způsobem by měly být ty pozměňovací návrhy, takže to první znění je tedy kratší, ale potom je tam prostor pro zlepšení a tímto chci uklidnit stínové zpravodaje. Co se týče samotného stanoviska, tak ve výboru pro rozpočet Eh, se jedná o 5,7 snížení nebo 3,6 eh, miliard. Eh, co se týče úspor v tom prvním pilíři, tak, takže to se dalo očekávat, protože v tom eh, prvním pilíři to není zacílené. Musíme se podívat, jak jsou vysoké ty platby, jak je to eh, naplánované a jedná se o finančně technické záležitosti. Potom ještě přistoupilo eh, Chorvatsko, takže tam s tím nejsou zas tak velké problémy, ale ty přímé platby jsou zajištěné a v té míře, jak je to potřeba. Eh, co se týče nepřímých eh, plateb, tam nepotřebujeme zase tak vysokou rezervu, takže tam je to eh, stanovené a tam nemusíme mít tedy nějakou velkou rezervu. Potom bod 3, tam je to komplikovanější, ve druh, mm, druhém pilíři tam došlo mm, o krácení, které je mm, přes 4 miliardy, to nemůžeme akceptovat, to je potřeba, aby nám bylo to vysvětleno ze strany komise a ze strany výboru pro rozpočet. Eh, tam jsme se snažili, aby nám to eh, tedy vysvětlili. Byly tam dva pokusy, takže eh, tady to krácení neakceptujeme, ale potom to druhé vysvětlení je, že když se podíváme na ten střednědobý horizont a na tu druhou, na ten druhý pilíř, tam máme tu sinusovou křivku, a to by tedy znamenalo, že během eh, příštích let by nedošlo k dalším úsporám, ale tak, jak to tam je, tak s tím nemůžeme akceptovat, protože se jedná o eh, krácení ve druhém pilíři rozvoj venkova a eh, ekologie. Potom třetí bod, tam, tam se, se zkrátila o, o polovinu tranše a tam už máme ještě nižší marži Eh, když to porovnáme s těmi předchozími plány, a eh, je tam ale jedna malá eh, rezerva pro neoznámené věci, takže v každém tom bodu chceme, aby tam ta marže zůstala, aby to nebylo zkráceno. A samozřejmě, když se počítá s tou marží pro jiné plány, tak tady vedeme rozpravy v Evropském parlamentu ve výboru pro rozpočet, takže aby to byla Tady se jedná o to, že se to tedy zkrátilo o, o polovinu. Um, souvisí s tím otázka také uh, uprchlické krize, ale já si myslím, že my uh, v zemědělství bychom neměli uh, platit nebo financovat uprchlickou krizi, protože když vznikají náklady související s uprchlíky, tak se musí ty rozpočty navýšit, ale nemělo by to platit zemědělství potom. Dobré zprávy, to vám nechci zatajit. Eh, máme tady ty programy, které jsou podpořeny 75 eh, milionů, eh, které tady máme, potom taky pro včelaře. Takže, takže ta včelí královna samozřejmě to tady máme a potom máme těch 34 milionů. Eh, také jsme eh, řekli, že musíme lépe monitorovat krizi, musíme být na to lépe připraveni, ale na to potřebujeme rezervy, takže ta marže musí být eh, zachována. A potom bod 14, tak aby zemědělství mohlo být nadále konkurenceschopné, abychom splnili naše cíle tak potřebujeme takovýto rozpočet a my jsme jasně formulovali, že v, v případě Eh, chci zmínit eh, radu, eh, protože jestliže máme vyšší nároky na zemědělství a občané žádají zemědělství, aby splnili určité požadavky. Samozřejmě my to rádi splníme, ale musíme mít na to finance, protože samozřejmě kdo vyslovuje určitá přání, tak se to musí potom transformovat do více finančních prostředků. Eh, takže samozřejmě eh, tady se musíme eh, poprat, pokud jde o to krácení a protože není, nesouhlasíme s těmi úsporami, které jsou ve druhém pilíři. Já si myslím, že musíme pracovat jako doposud a budeme moci představit nějaký dobrý výsledek a doufám, že ty Eh, jednotlivé eh, body eh, budou moci být zapracovány i do stanoviska výboru pro rozpočet. Děkuji, pane Járe. A nyní pan de Castro. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit za kolegu Sonika, který tu nemůže být dnes přítomen. Pouze chci říci, že Petrovi děkuji za práci, kterou vykonává. Myslím, že tu panuje absolutní syntonie v té práci a té práce, jak říká kolega Jár, je opravdu hodně. Jsou tu rizika, že dojde ke škrtům rozpočtu pro zemědělství a že budou podstatné to si vyžaduje opravdu velkou míru pozornosti z naší strany a měli bychom být připraveni a to zasedání z 29. srpna by nám mělo pomoci připravit si tu strategii, projednat pozměvací návrhy a aby to opravdu nešlo směrem, který navrhuje komise. Pokud tu mají být škrty, musíme udělat maximum pro to, aby k ním nedošlo. Také se musíme připravit na to, že to mohou být jiná rizika, mohou být ovlivněny jiné politiky Evropské unie, ale zejména zemědělství nyní zažívá velké potíže a my si nyní nemůžeme dovolit, aby zemědělský rozpočet byl seškrtán. Ještě jednou Petrovi děkuji. Děkuji panu de Castrovi. Ještě někdo další se hlásí k rozpočtu, prosím. Paní Muller. Já, bych möchte... Já bych se chtěla jménem našeho, já bych chtěla jménem našeho stínového zpravodaje poděkovat panu Jarovi za dobrou práci. My ho můžeme jen podpořit. Každopádně eh, se musíme snažit, abychom měli dobrou strategii, tak abychom eh, eh, nedopustili škrty v oblasti zemědělství. Potřebujeme tedy proto dobré stanovisko ze strany všech zúčastněných frakcí a my rádi budeme při tomto spolupracovat. Děkuji. A nyní má slovo pan Věgaš Děkuji a dobrý den. Myslím si, že tento rozpočet jde špatným směrem, to znamená, jde směrem k pomalé smrti zemědělství. Na jednu stranu tu máme takový sled reform společné zemědělské politiky, které směřují k narůstající liberalizaci a zároveň tu nemáme nástroje, díky kterým bychom mohli čelit této destabilizaci trhu. To znamená, že tento rozpočet je takový protichůdný, to znamená, že neodpovídá realitě. Realitě, která je jaksi nepřátelská, není to ta, kterou si přejeme a vyplývá z politik, které tu byly prováděny za poslední roky. Takže došlo k ukončení mléčných kvót, máme tu programy na liberalizaci, to má dramatické následky, vede to k nestabilizaci cen. No a samozřejmě to, co jsme zaznamenali v poslední době, konkrétně loni, bylo vyčerpání marží a všech nástrojů, díky kterým jsme měli čelit této nestabilitě. Takže bychom měli apelovat a odmítat jakékoliv snižování rozpočtových prostředků, které by měly v podstatě zajistit kompenzaci této opravdu vyostřené krize, kterou zažívá zemědělství. A my, co jsme obhajovali v minulosti, obhajujeme i nadále, že rozpočet na zemědělství, na SZP by neměl nést následky eh, ruského embarga. To bylo politické rozhodnutí, a, ale Evropská unie by měla jiným způsobem, jak si nést dopady svého rozhodnutí. Zemědělci rozhodně nemohou být zodpovědní za vnější politiku EU, která pak má následně tedy ty dramatické dopady, které ještě tady dnes jak si cítíme na svých bedrech. A pak ještě jedna věc, na kterou chci poukázat, to je otázka zdraví zvířat a rostlin. Nyní v Evropské unii zaznamenáváme to, že se objevují nové eh, pohromy, nové nemoci, které postihují zvířata, ptáky, rostliny, lesy. To znamená, jedná se o nový fenomén, který také vyplývá z globalizace, z té narůstající se mobility lidí a zboží a myslím si, že tento rozpočet by právě měl počítat právě i s posílením prostředků na boj proti tomuto a hlavně na prevenci objevení se něčeho takového či epidemiologických následků takovýchto um, pohrom. Děkuji. Děkuji. A pan Agňu. Thank, thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Tady hovoříme o snižování zemědělského rozpočtu. Zajímavé je, že před dvěma měsíci jsem s panem Hoganem, nikým menším, se účastnil diskuse o Brexitu. Druhá otázka, jestli vůbec do Británie měl jet a říkat lidem, jak mají hlasovat, ale udělal to. Já jsem byl proti němu v té rozpravě a trošku jsem zariskoval a řekl jsem, že mám za to, že rozpočet pro zemědělskou politiku se zkrátí tak, aby se našly prostředky pro řešení migrační krize a předpokládal jsem, že komisař řekne, že to je nesmysl a on to neřekl. A já jsem si říkal, že to asi znamená, že k těm škrtům dojde. S Brexitem to nemá co dočinění, ale přesto, víte, já jsem už tady sedm let a pořád slyším stěžování zemědělců, že chtějí peníze, že chtějí peníze na to a na ono. A já bych rád, aby Evropská unie se zamyslela nad možností vytvoření programu odchodu do důchodu s důstojností. Že tedy zemědělci by dostali jednorázově několika letou přímou platbu a potom jejich půda nemá nárok na subvence. A buď se to nechá znova zarůst, pokud se s tím opravdu nedá nic dělat, anebo je docela pravděpodobné, že to převezme nějaký mladý zemědělec bez subvencí a použije své podnikatelské schopnosti k tomu, aby eh, na tom vydělal. A nebo ten místní si prostě tam může pěstovat nějakou zeleninu pro místní trh. Podívejte se na ty administrativní náklady, na, které využíváme na finanční podporu pěti hektarových farem. Já vím, že uh, to vůbec není populární názor, ale opravdu si to myslím. Děkuji vám, pane Agňu. Eh, pan Fanagan má slovo. Eh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já jsem chtěl odpovědět panu Agnew. Vy jste byl pravidelným přispívatelem tohoto výboru a vzhledem k tomu, že jste euroskeptik, tak si toho všimli i někteří eurofilové a byli tady a bojovali za projekt, ve který věří. Protože mně připadne ironické, že je běžnější, že se tady objeví euroskeptici. Já mám pocit, že Největší tlak na rozpočet vyplývá z nedostatku veřejné podpory, protože veřejnost za to konec konců platí. A my a já tady máme před sebou práci v tom smyslu, že musíme přesvědčit lidi, že je dobrý nápad dávat více peněz zemědělcům a že to jsou peníze, které jim nezůstanou v peněžence, že je investují. Já nejsem se zemědělské rodiny, můj otec je tesař, ale musím říci, že pokud u nás by nedostávali zemědělci peníze eh, z Evropské unie, tak by si nikdo nenechal dělat nábytek, nikdo by si nenechal zpravovat domy a podobně, protože by na to neměl peníze a to je potřeba říci. A potom ještě další věc. Kdybyste poslouchali to, co říkají někteří lidé, tak byste seškrtali rozpočet na nulu, ale jde o to, že řadě lidí vadí, že spousta z těchto peněz se vůbec k zemědělcům nedostane. Jde to masivním producentům, třeba jako Larry Goodman v Irsku, který má soukromé letadlo. Jak prostě ospravedlníme rozpočet, který skončí v kapse člověka, který lítá soukromým letadlem? To se prostě neprodá veřejnosti. Nechceme tedy další tlaky od veřejnosti a pokud to nechceme, tak je musíme přesvědčit, ale v tuto chvíli je to prostě nemožné. Děkuji vám, pane Flanagane. Nyní pan Res. Pan Ves, pardon. Eh, děkuji vám, eh, paní eh, předsedkyně. Já už jsem 25 let poslancem a vždycky se útočilo na zemědělství. Bylo to v Německu i tady. Musíme držet pospolu a musíme vždy dobře argumentovat. Já dávám za pravdu předřečníkovi, že to ne vždy bylo úplně smysluplně nastavené, o tom můžeme diskutovat, ale dnes uh, si myslím, si musíme uvědomit, že zemědělství nemůže být obětováno uh, kvůli jiným eh, politikám máme tady otázku eh, Ruska a eh, potom musí za to zaplatit zemědělci, potom je tady otázka financování prchlické krize a pan Jár to řekl velice správně, já bych mu chtěl poděkovat, protože on se zabývá tak komplikovanou záležitostí. Já jsem se rozlobil také, protože eh, německý ministr zemědělství eh, řekl, že není možné a že eh, největší část rozpočtu jde na zemědělství. Protože když by se přistupovalo stejně s veřejnými financemi z Bruselu jako k zemědělství, tady se jedná o Jedno o, jedná se o to, že mm, vlastně polovina miliard lidí je zabezpečena potravinami. Ale je proto důležité, abychom tyto finance dostali a ty kolegové a kolegyně, kteří tady nejsou. E, rozpočet pro e, e, zemědělství má podíl 87%. Takže Eh, tady musíme se podívat na tato čísla a to jedno eh, procento, které nám dávají, tak prostě nemůžeme si ho nechat upřít. Eh, děkuji vám, pane Desi. A, a nyní nakonec pan Nicholson. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Hovořím za pana Beldra, který dnes nemohl přijít a chci poděkovat panu Járovi za velmi kvalitní zprávu. Žádné překvapení, očekával jsem, že bude kvalitní, protože vím, že je to velmi schopný politik. ECR s ním bude konstruktivně spolupracovat při další práci se stínovými zpravodaji. Jak říkali ostatní, musíme spolupracovat. Ale vracím se k rozpravě, kterou jsme měli včera na koordinátorech o škrtech na generálním ředitelství Agri. Evropská komise, která je zde zastoupena, by možná se k tomu mohla vyjádřit. My z toho máme starosti, velké starosti. Já si vzpomínám, že když jsem přišel v roce 89, tak eh, SZP bylo 45% rozpočtu. Teď je to stále méně a stále více se na ně útočí. Jako říkali ostatní, i já si myslím, že na všech úrovních máme zajistit, že tyto peníze daňových poplatníků budou investovány moudře. Tento rozpočet bude velmi důležitý, bez ohledu na to, co se stalo a, s Brexitem, tak velká změna bude pro pana Agnew, který když tedy a, naplní to, co slíbí, když řekl britským farmářům, že na tom budou lépe. Pravda totiž je, že na tom byli lépe během Evropské unie, že jsou tam daleko silnější, než budou silnější, silní v, ve Spojeném království. Když slyším o snižování rozpočtu, tak si říkám, no to je dobré, pokud se ovšem zajistí, že ty peníze nakonec budou vynakládány efektivně. Že se investují do lidí, kteří je potřebují, ať už v rozvoji venkova nebo v přímých platbách. Ale pan Fergen řekl velmi důležitou věc. A vidím to i u nás v našem volebním obvodě. Protože ty prostředky, které jdou do zemědělství, naplňují venkovskou ekonomiku. A já jsem to říkal doma mnohokrát lidé pořád hovoří o subvencích. A mě to rozčiluje, protože tady nejsou žádné subvence pro zemědělce. To nejsou subvence jenom pro zemědělce, aby produkovali potraviny, ale také pro spotřebitele, protože pokud zemědělec ty peníze nedostane, tak spotřebitel bude platit dražší potraviny. V obchodě nebo kdekoliv jinde. A viděli jsme to během let. Že prostě když máte levné potraviny, tak to něco stojí. A nakonec z toho bude průšvih, když se snažíme někde ušetřit. Prostě levné potraviny něco stojí a pokud chceme levné potraviny, tak musíme podporovat zemědělce Jestli ne, tak prostě se budeme muset připravit na situaci, kdy spotřebitel bude muset pochopit, že eh, vzrostou ceny potravin. Eh, děkuji vám, pane Nikolsone. A nyní dám slovo zástupci komise, eh, panu Havlerovi. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, že jste mi dala eh, možnost, abych eh, představila pohled komise, abych představil pohled komise. Nejdříve bych chtěl říci, že vy eh, víte, eh, jaký je současný kontext. Tento návrh byl představen velmi eh, pozdě a je nám jasné, že pro parlament i pro radu to má praktické důsledky, protože pak musí později představit svoje stanoviska. Co se týče jednotlivých bodů, o kterých se zmínil pan navrhovatel a poslanci. Co se týče úvodní části, eh, umění rozpočtu spočívá v tom, že je potřeba velmi přesně naplánovat, kolik se bude muset vydat během příštích let. Nemá smysl, abychom Eh, vycházeli z té situace, kdo dělá rozpočet, že tam zapracují velké eh, částky do roku 2017, když už dnes víme, že tyto částky potom nebudou moci být eh, vydány. A proto bych chtěl tady hovořit o těch takzvaných škrtech. Za prvé, co se týče rozpětí, ano, je pravda, že část Eh, rozpětí, co je v, eh, dvo, eh, ve čísle 2. Týká se to mm, uprchlické krize a mm, krize migrantů. Ale musíme si uvědomit, že tyto částky v roce 2017 nebudou vynaloženy na zemědělství, ale že budou vynaloženy do oblastí, které jsou velmi důležité, že budou moci tedy být použity na řešení krize v těchto důležitých eh, oblastech. Potom, co se týče těch eh, jednotlivých bodů, eh, jako třeba mléko do škol či ovoce a zelenina, ty takzvané škrty, které jsme tam tedy zapracovali, se týkají Eh, té situace a těch znalostí, které máme nyní, pokud jde o provádění jednotlivých programů. Eh, členské státy podle našeho názoru už nejsou eh, v situaci, aby eh, v tomto pokračovali v roce 2017 a proto nemá eh, smysl, abychom eh, tyto částky připisovali v rozpočtu, když víme, že tyto částky se nakonec nevydají, protože víme, že potom o to zemědělci v okruhu 2, že o to přijdou, protože když tyto částky nebudou vynaloženy do 15. října 2017. A potom druhý pilíř. Vy jste řekli, že zde došlo k velkému velkým škrtům, ale musíme eh, si to eh, vysvětlit na základě kontextu, že rok 2016 byl zvláštní, co se týče rozvoje venkova, tak tam byly dva finanční rámce, kde docházelo k překrývání a to se týká především roku 2016. Mm, takže eh, program 2007 až 2013, tak to ještě běželo a došlo k eh, velkým eh, mm, vynaložení částek v roce 2016 a potom tady máme eh, ještě rok, do roku 2020 a v tom roce 2016 to bylo účinné. A co se tedy stalo? Že máme zvláštní situaci, že došlo k platbám Eh, které, se kterými se počítali v roce 2014, eh, bylo to 8,6 miliard euro a tato částka byla rozdělena na rok 2015 a 2016, tak aby se mohla dát státům eh, dostatečná flexibilita pro ty staré programy. Takže máme tedy zvláštní situaci, především v roce 2015, ale ještě obzvláště v roce 2016. A tedy, co navrhujeme v rozpočtu 2016, tak to je vlastně to, ten návrat do e, normality, tedy e, ten e, průběh normální 2014 až 2016, tedy pokud jde o programy a Jedná se eh, průměrně o ročně 14 miliard. Těchto 14 miliard euro eh, jsou také zapracovány do rozpočtu eh, v roce 2014 a to je tedy ten běžný postup, tak to by to mělo mít, protože máme tedy sedmiletý program a 14 miliard eur a to je to, s čím se počítá pro rozvoj venkova. Takže jinými slovy bych chtěl říci, že se nejedná úplně přímo o škrty, ale že se vracíme do normálního režimu. A pomalu vlastně eh, pracujeme eh, na tom, aby se vyřešilo to období 2013 až 2017. A moto komise škrty v oblasti zemědělství, tak eh, na toto se nenahlíží eh, z tohoto hlediska. My ale eh, věříme, že jsme předložili reálný, realistický rozpočet, tak aby se počítalo se všemi možnostmi, které můžou nastat v roce 2017, ale také víte, že momentálně nejsme 100 Eh, vědět, co se stane přesně v roce 2017 na podzim a tady se o tom také diskutovalo v parlamentu, už jsme eh, měli eh, možnost napravit situaci. Třeba víte, že minulý týden se jednalo na půdě Rady ministrů že tedy se o tom bude jednat a komise k tomu předloží návrh a budeme-li potřebovat nějaké prostředky, tak to potom to můžeme v září opravit a můžeme tam tyto prostředky ehm, vrátit a dát je do okruhu číslo 2. Děkuji, pane Hozler, za vaše objasnění a za vysvětlení. No a nyní eh, na závěr, abychom dokončili tento bod o rozpočtu, ještě jednou dám slovo panu Járovi. Já se fil. Eh, děkuji vám. Eh, také bych chtěl eh, poděkovat kolegům, stínovým zpravodajům za diskuzi a také eh, děkuji za vysvětlení ze strany komise. Samozřejmě si musíme dát pozor během diskuzi, že hovoříme o rozpočtu 2017 a tady to souvisí s eh, reformou zemědělství. Samozřejmě já mám různé nápady ohledně reformy zemědělství, ale tady hovoříme o rozpočtu 2017. Já bych chtěl ale říci, že eh, posuzování zemědělské politiky v Evropské unii, já bych chtěl připomenout, že při eh, našich stanoviscích ve střednědobém horizontu jsme jasně stanovili, že že my jsme spolehlivými partnery zemědělské politiky, pokud jde o rozpočet. A e, já si myslím, že veřejnost si to vůbec nepovšimla, že se snížil podíl na rozpočtu Evropské unie. A já také říkám, že naši e, farmáři by Eh, by vlastně chtěli být v takové situaci, kdyby žádnou podporu z Bruselu nepotřebovali. Ale prostě eh, situace je taková, jak říkám, se zvyšují nároky na zemědělce. Ale to je apel na nás samotné. Musíme to pořád opakovat, že podíl eh, zemědělství na souhrném rozpočtu Evropské unie se snížil a farmáři jsou eh, spolehliví partneři, zemědělství je spolehlivým eh, partnerem. To musíme pořád opakovat. A potom Můžeme říci v případě eh, rozpětí, dobře, tak jsme o tom hovořili. Tady se finance přesunou na otázku uprchlické krize ale musím říci, že musíme přijít k té zásadě, že kdo něco objedná, tak to musí zaplatit protože e, otázka uprchlické krize, to její řešení vyšlo e, z půdy e, rady a není spravedlivé, aby my jsme museli financovat už Eh, vlastně z toho rozpočtu, který je už tak eh, velice těsný. Eh, potom hm, se tady jedná o různé technické otázky, možná můžeme přijít s nějakým dobrým, pěkným pozměňovacím návrhem. My tedy víme, jaká jsou rozhodnutí členského státu, víme, že když během toho prvního roku se to nespotřebuje, tak potom se to použije ten další rok a ty peníze jsou k dispozici. Eh, je tady prostor pro eh, zlepšení. Během setkání stínových zpravodajů před eh, hlasováním se pokusíme schrnout všechny myšlenky kolegů a já se těším na další plodnou spolupráci. Já si myslím, že vypracujeme dobré stanovisko, že tam bude dohoda většiny, protože v rámci Eh, zemědělské politiky bychom měli eh, vystupovat jednotně abychom mohli dospět k dobrým závěrům. Ještě jednou vám děkuji za vaše podněty a za diskuzi. Já vám děkuji, pane Jare. A, a myslím si, že ta síla je v jednotě, takže pokud chceme něčeho dosáhnout, potřebujeme jednotu všech. No a nyní chci říci, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 22. července ve 12 hodin. A pouze v angličtině, pane Egnu, ano? Takže pro vás je to naprosto jednoduché. Ano, takže pouze v angličtině můžete předkládat ty pozměňovací návrhy do 12 hodin v poledne 22. července. Následující bod pořadu jednání desítka, ta byla přeložena na 26. září, jak ostatně již eh, upozornil včera pan předseda. No a nyní tedy můžeme okamžitě přejít eh, k prezentaci komise generálního ředitelství Sante o aktuální situaci týkající se bakterie Xylella fastidiosa. Vážení kolegové, první výskyt bakterie Xylella fastidiosa v Evropě eh, nadešel v říjnu 2013 na jihu Itálie. Tato bakterie postihla stovky tisíců hektarů plantáží olivovníků v regionu Apulia. V roce 2014 Evropská komise přijala opatření jakožto prevenci proti šíření této nemoci, aby se zabránilo vymírání, pomalému vymírání postižených stromů. Administrat administrativní eh, soud toho regionu Lácia rozhodl zahájit řízení, aby se pozastavilo ten příkaz na odstranění těchto stromů eh, v sousedství nakažených olivovníků a a také apeloval na, eh, na soud Evropské unie, který měl jaksi zajistit platnost rozhodnutí komise 9. června následně. Uh, Eh, tribunál eh, vydal eh, rozhodnutí a potvrdil platnost rozhodnutí komise, co se týče ehm, směrnice Rady 2000-29 ve světle tedy postupu obezřetnosti a proporcionality. Koordinátoři politických skupin následně na 20. června rozhodli zorganizovat výměnu názoru o stavu právě e, této pohromy xylely fastidiozy a to se zástupci generálního ředitelství Sente. Takže e, výbor Envy také zaslal e, pozvánku, aby se mohl zúčastnit tohoto zasedání. Počítali jsme původně, že se nyní zúčastní samotný ředitel DG Sante, nicméně Máme tu eh, nějakého zástupce, pardon, zástupkyně, je to paní Dorote Andre, která tedy následně nám poskytne ty poslední novinky ohledně přijatých opatření, které mají za cíl vymítit šíření této bakterie a vlastně zastavit tu znepokojící situaci na jihu Evropy. No a následně budete mít všichni možnost klást otázky či eh, vyjadřovat vaše připomínky. Takže já bych nyní chtěla předat slovo paní André, která tu zastupuje komisi. Prosím. Merci beaucoup, euh, madame la Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Přeji eh, všem dobrý den, vážení poslanci a poslankyně. Bernard Varguten, náš ředitel, bohužel se nemohl dostavit k projednání tohoto bodu v zemědělském výboru. S vaším dovolením tedy krátké informace o tom, co proběhlo od té doby, kdy pan komisař Kajtis přišel do tohoto výboru v rámci strukturovaného dialogu 15. března a při této příležitosti vysvětlil, že Evropská komise brala tuto nákazu velmi vážně a že se snaží přijít s přiměřenými opatřeními k, jejich, k jejímu pozastavení. V tuto chvíli se dá říci, že z 28 členských států byla tato nás, nás, nákaza nalezena ve třech státech, tedy Itálie v roce 2013, Francie 2015 a Německo v poslední době. K těmto třem případům se vyjádřím trochu obšírněji. Tyto tři členské státy zavedly dozorová opatření a z přehledu v roce 2015 se zjistilo, že na území Xylela zastoupena není. Od března Evropská komise byla informována o novém propuknutí této nákazy v Itálii. Spustila kontrolu a Itálie komisi sdělila, že jedna část jejího území byla prosta přítomnosti xylely. A následně komise 15. dubna předala k hlasování rozhodnutí, které změnilo demarkovanou zónu, posunula se hranice o 40 kilometrů na sever. A v té oblasti léče je tato nákaza pod kontrolou, není ale vynícena a potom tam máme dvě zóny, desetikilometrové kilometrové a dvacetikilometrové, kilometrové které mají sloužit jako ochranný pás. A v těchto zónách se musí přijímat radikální opatření, která mají zajistit, aby se nákaza nešířila na sever, kde je hodně olivovníků a hlavně, aby se nešířila do zbytku Evropy. Toto opatření Evropská komise přijala 12. května. A po přijetí tohoto opatření jsme požádali Itálii, aby nám předložila nový akční plán. Jak víte, objevila se řada případů v Itálii. Opatření byla spochybněna na místní úrovni. Regionální soud se obrátil k vyššímu soudu a 9. června se soud zabýval tím, jestli ničení stromů ve 100-metrovém okruhu vycházelo z vědeckých poznatků. A komise je pochopitelně spokojená s tím, že soud došel k tomu, že toto opatření bylo přiměřené a ospravedlněné. Následně jsme tedy požádali Itálii, aby jej začala dodržovat. Aby je začala dodržovat, to opatření. Tento týden probíhá zasedání na vysoké úrovni se zástupci italského ministerstva zemědělství. A ti nám vysvětlili, že se obrátili na regionální soud a řekli, že musí provést rozhodnutí Evropského soudního dvora. A že tedy dojde ke kácení olivovníků v této bezpečnostní zóně a že musí být učiněna příslušná opatření. A italské orgány nám vysvětlili, že ještě probíhá několik dalších soudních pří a že tedy nevědí, jak se to může vlastně v tuto chvíli provést, protože u soudu 12 dalších žalob. Nevíme tedy, jak to bude zaváděno a prováděno v praxi. Máme systém, který zajistí co nejrychlejší provádění. Máme proto pravidla. A tato kauza zjevně je tedy 13. žaloba v této otázce. Italské orgány a ministerstvo zemědělství nám také vysvětlili, že byla podána žádost o to, aby eh, vznikly, aby byly dávány dva vzorky, než se řekne, že daný strom je postižen touto nákazou. Byl tam další případ v, těch, eh, v té 20-kilometrové zóně. Prodlužuje to postup, neodpovídá to fitosanitárním a italským Eh, eh, sanitárním evropským a italským normám. A my jsme jim řekli, že je potřeba připravit eh, předtím, než se připraví opatření, hodnocení socioekonomického dopadu. Podle rozhodnutí komise to ale není potřeba. Musím se přiznat, že jsme byli celkem zklamaní, těmito odpověďmi. Kromě toho navíc víme, že tam je ještě jeden konkrétní případ člověka, který nepokácel tady tyto stromy a byl tam, bylo podáno trestní oznámení 3. června jsme měli dostat výsledky, prodloužilo se to zase o 6 měsíců a vede to tedy k tomu, že další 6 měsíců ty stromy, které mají být pokazen, pokáceny, pokáceny nebudou. Pokud správní soud jak se nařídí toto opatření, tak by to mohlo být rychlejší. Náš komisař se tedy setká v pondělí s italským ministrem zemědělstvím, panem Martino, ještě jednou bude trvat na tom, že je potřeba, aby tato komunitární opatření byla co nejrychleji provedena, protože čím více času běží, tak tím více je riziko, že se budou objevovat nakažené stromy, které se nepokácí a budou se ty nákazy posouvat dále a Bůh ví, kde to skončí. My jsme tedy podali žalobu, to je jediné, co komise může udělat. Probíhá první postup k porušování práva, budeme pracovat na dalších krocích. Místní italské orgány eh, řeší velmi složitý problém. Právě tím, že tam vlastně byla podána i ta trestně právní žaloba, to trestní oznámení. Je tedy potřeba, aby všechno dali do pořádku a komise bohužel bude muset přijmout další právní kroky. Tolik tedy k Itálii. Je tam jedna dobrá zpráva a to, že zavedli dozorový plán a nabrali pracovníky pro jeho provádění. Bude jim ale trvat 3-4 měsíce, než ty nárazníkové zóny budou řádně eh, dohlíženy. Bude to složité a navíc pomalé. A z toho důvodu se Evropská komise maximálně snaží Itálii tlačit k dalším krokům. Teď, co se týče Francie, tak tam se situace vyvíjí. Pokud víme, tak jsme tam měli 253 případů a 14 případů na Azorovém pobřeží. Francouzské orgány se maximálně snaží vymítit tuto nákazu. V únoru proběhla kontrola. Naši inspektoři byli na Korzice a v Provencálsku. agresivně probíhá vymicování této nákazy. Navíc chceme, aby nedocházelo k žádným přesunům eh, stromů z této oblasti. A také chceme, aby jejich dozorový plán byl úplně v souladu s evropským systémem, což tedy zatím není. Francie nám řekla, ano, připravuje se kontrola. Náš generální ředitel se nedávno viděl se svým francouzským protějškem. Podporujeme francouzské orgány. Všechno se diskutuje ve výboru každý měsíc, takže zítra zase na pořadu jednání to máme. Itálie, Francie, Německo eh, jsou na pořadu jednání v souvislosti k Silelou zítra. A potom, jak jsem říkala, eh, jsme dostali oznámení z Německa z 16. Eh, června, že došlo eh, k nákaze jednoho stromu a byli jsme informováni, že tedy zóna byla označena, že to berou opravdu velmi vážně, vyšetřují situaci a šéfové fitosanitární zpráv to řešili. E, bylo to řešeno na červnovém výboru, bude to řešeno zase zítra. Jedná se tedy o jednu rostlinu a doufáme, že se to dostane pod kontrolu. Tak to tedy vypadá situace v jednotlivých členských státech. Urgentní opatření z května jsou dostatečná proto, aby členské státy mohly vymítit nebo alespoň dostat pod kontrolu tuto nákazu. Čili všechna opatření jsou připravená, teď je potřeba je provést. A o to jde. Naše opatření vycházejí z vědeckých poznatků, žádali jsme EFSU, aby sledovala veškeré nové vývoje a rozhodnutí přizpůsobíme, pokud nám k tomu dají důvod a podklady. Prostě je to účelné opatření. Komise si myslí, že je dobře proveditelné. Navíc tedy probíhají kauzy u soudu. Pokud členské státy neudělají to, co mají, tak se to bude řešit tímto způsobem. A pokud udělají to, co je potřeba udělat, tak mají právo na finanční podporu. Jak víte, Evropská komise eh, připravila fitosanitární fond. Dělíme se o něj s kolegy veterináři a jedná se konkrétně o dozorová a eradikační opatření. Aby někdo mohl dostat financování z tohoto fondu, tak tam jsou určité předpoklady a první předpoklad je, že musí být prováděno evropské právo. Pokud tomu tak není, tak pochopitelně nebudou uvolněny evropské finanční prostředky. To je tedy další důvod, proč provádět tato evropská opatření, protože následně budou uvolněny finanční prostředky. Také je důležité o tom komunikovat na místní úrovni. A myslím si, že i poslanci a poslankyně by mohli na místní úrovni sehrát důležitou úlohu a ukázat, jak závažná pro Evropskou unii tato nákaza je. Ti, kteří se budou muset vz dát svých stromů nebo olivovníků konkrétně, tak já vím, že pro ně je to složité ale a těžké a bolestné, ale je to v podstatě pro obecné dobro. Takže si myslím, že tento signál bychom měli vysílat. My se v každém případě o to snažíme. Ale myslím, že i vy, jako Evropský parlament, byste tady mohli sehrávat svou roli minimálně v tom smyslu, že byste mohli vysvětlovat, že ano, pro dotčený region je to bolestné, ale je to jediný způsob, jak předejít tomu, aby i ostatní jinde museli také kácet stromy. Preventivní opatření jsou zcela zásadní. Chceme-li vymítit tuto nákazu, která měla zásadní dopady především na produkci olev. Takže tak to vypadá situace v tuto chvíli. Komise to sleduje, máme s tím hodně práce, já i mý kolegové, a to tež platí i pro právní službu Evropské komise. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní Andrej. A nyní začneme s rozpravou. Nejdříve paní Arlan. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, děkuji vám za to, eh, že tady máme tu lahev olivového oleje z odrůdy Picual. Eh, možná kolegové to nevědí, ale když si uděláme salát z melounem a s jahodami a dáme tam jako zálivku olivový olej z odrůdy pikual tak je to výborné. Takže když tady uh, hovoříme o Xylella fastidiosa, tady se hovoří o nákaze, obavách, kácení a všechny eh, tyto věci jsme slyšeli, když jsme zjistili, že v jednom eh, přístavu kvůli nedostatku kontrol v Evropské unii došlo k problému. A slyšeli jsme, že se přistoupí k opatřením, tak aby nedošlo k novým případům, že bude se kontrolovat více na hranicích, že se budou více kontrolovat dovozy. Není to zas tak dávno, všichni se na to pamatujeme. A Evropská komise nám před dvěma lety řekla toto, potom nám to znovu opakuje, dnes nám znovu říká komise, že má obavy. Máme nařízení o ochraně rostlin, jehož cílem je chránit se před nákazami ze třetích zemí, ale zároveň Evropská komise chce omezit kontroly dovozu v jiných oblastech, jako je riziko eh, třeba Eh, jiné eh, choroby, třeba citrusových eh, plodů. A já bych se chtěla zeptat, proč Evropská komise něco říká a pak dělá opak. Protože Evropská komise Evropská komise říká jednu věc a potom dělá druhou věc. Já si myslím, že bychom měli být konzistentní, pokud chceme kontrolovat dovozy na hranicích a chceme se chránit před chorobami, eh, epidemiemi, které nás mohou ohrozit, tak musíme zpřísnit kontroly, nemůžeme je omezovat. Takže i když eh, soudní dvůr eh, jim dal zapravdu, tak Evropská komise se mílí, protože přistupuje k nástrojům, které nedosahují toho, co chceme. A řekněte nám, proč si Evropská komise myslí, že prostřednictvím méně kontrol dostan, získáme větší bezpečnost? Dobře, Čína žádá v, e-, po Evropanech, aby se ovoce a zelenino ochladilo během 15-14 dnů. A my poprvé nyní můžeme e, posílat, e, vyvážet broskve do Číny. A když třeba Eh, vyvážíme ovoce a zeleninu do Spojených států, tak to musíme ochladit během 14 dnů. A v případě těchto eh, epidemí taumatotibia, leukotreta, eh, já si to musím tady přečíst, protože si to nejsem schopna zapamatovat, takže my souhlasíme s tím, že oni nám pošlou zásilky, kde pravděpodobně jsou, eh, kde je to infikované a my nežádáme eh, to ošetření chladem. A proč my se vzdáváme těch kontrol? Takže to ošetření je chladem. A Evropská komise říká vágně, eh, má se učinit účinné ošetření. Mělo by tam být jasně stanoveno, že se to musí ošetřit chladem, pokud 14 dnů, pokud jde o dovozy, protože Japonsko to dělá, Čína to dělá, USA také. Proč to nedělá Evropská unie, když navíc se tady jedná o něco, co bychom uh, mohli čemuž bychom mohli zabránit, kdybychom měli ty účinné kontroly. Takže buď změníme um, způsob eh, práce v komisi, eh, tak uh, už tady tu ksilelu nevyřešíme, ale uh, také hrozí taumatitia lekoteta a hrozí tady i jiné choroby, jako eh, ty uh, o citrusech, o kterých jsem hovořila. Děkuji, paní Arans. A nyní pan Sebastian. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že to bylo dost symbolické, že nám eh, rozdali ten olivový olej právě předtím, než projednáváme otázku sileli. To bylo k tomu dalšímu bodu, ale prostě jsme je eh, rozdělili. Ano, já to jenom tady eh, připomínám, abychom si uvědomili, co tady řešíme. Já velice děkuji za slova zástupkyně DG Sante, ale vůbec mě to neuklidnilo, protože na úvod si eh, myslím, že už jsou to tři postižené země a navíc to vidím, že na vnitřním eh, trhu, kde prohlašujeme svobodu pohybu lidí a zboží, nemáme schopnost aplikovat jednotné řešení a znovu nakonec budeme v rukou těch, kteří chtějí uplatňovat a opatření, to znamená ze strany komise a navíc se to tady ještě všechno komplikuje těmi soudními rozhodnutími z Itálie. Je to jasný důkaz eh, slabosti Evropy. Pokud nebudeme jednotní, koherentní, vždyť tu máme jednotný trh, tak musíme mít i jednotné vynakládání a útok na společné problémy, protože se to týká více zemí. V opačném případě se ten problém bude rozšiřovat a navíc je to evropský problém, není to jenom problém těch postižených zemích, takže si myslím, že z tohoto výboru bychom měli velice jasně a tvrdě říkat, že tady prostě nebudeme tolerovat, aby si každá země tady dělala svá opatření, ale že je třeba tedy respektovat to, co eh, komise rozhodne. Podobně jako kolegyně Erans, také já jsem tady eh, chtěl vyjádřit eh, jiný náhled na ten problém, vlastně od samotného počátku problému, protože tady už se teď prokazuje, jak je ten boj složitý a bude to narůstat, protože někdy si tomu moc nevšímáme řešíme tu klimatické změny, teploty a podobně a pak jsou tu určité pohromy, o kterých jsme si mysleli, že sem nepřijdou, tak sem nakonec přijdou. My jsme tady pracovali na to, aby to, eh, ty postupy pro prevenci eh, se uplatňovaly, ale tady nějakou jakousi oklikou, nějakým plánem B se tu navrhuje, abychom vlastně snížili ta ochrana opatření pro to, jak vynakládat tedy s určitými citrusovými stromy, ale to je naprosto nepřijatelné. My tady vlastně vytváříme možnosti pro podobné šíření problému, jako je nyní ten s tou ksilolou. Takže já bych na závěr chtěl komisi položit otázku, jaké jsou tu opravdu reálné možnosti, které má komise, co se týče koordinace jednotné společné akce všech těch postižených zemích a za druhé za opravdu ten pohyb, ke kterému dochází, aby se snížil vstup těch eh, zasažených eh, citrusů, eh, aby se s tím pokročilo. Může to opravdu probíhat takto? Děkuji, pane Sebastiane. A nyní pan Sulo. Děkuji, paní předsedkyně. Také já děkuji zástupkyni DG Sante a já bych se chtěl vyjádřit za kolegu Damata, který tu nemůže být dnes přítomen. Ten jakožto zástupce půly je právě bojuje proti tomu šíření ksílely, aby se našly opravdu udržitelná řešení pro to, jak zabránit šíření nebo tomu, jak tedy jak si žít s tím, k čemu došlo. Opravdu ksilava už byla zaznamenána ve třech členských státech, což je něco, co nezbytně neznamená, že by nebyla přítomna i v jiných členských státech díky tedy těm intenzivním obchodním výměnám mezi členskými státy, kde opravdu mnohé ty biologické materiály se jaksi šíří a vyměňují. Takže v podstatě je to něco endemického pro celou Unii, nejenom pro tu postiženou část v půli. Kolega Damátu o toto žádal již po dlouhé měsíce a v podstatě až nyní komise tedy přistupuje k té směrnici 2029. My jsme samozřejmě spokojeni s touto změnou orientace, nicméně zapotřebí přistupovat k jiným rozhodnutím, když je zapotřebí provádět rozhodnutí. Tak jako v minulosti v případě Androfoli Suzuki, která také postihla Itálii. Xylella neznamená ničit stromy. Ony by měly být léčeny, aby byly rezistentnější, aby se skoncovalo s tou bakterií. A nyní druhá připomínka. Měli bychom se soustředit na hledání alternativy. Až dosud se nahlíželo jen jedním směrem, to znamená oficiální šetření eh, ze strany tedy regionálních orgánů ano, tam se vyšetřují určité subjekty z důvodu tedy vstupu a šíření ksilely, ale pokud chceme proti ksilele bojovat, tak by to mělo být také právě za spolupráce na místní úrovni. Mám na mysli komunikovat se všemi zemědělci, vždyť oni žádají o pomoc, vždyť jejich celoživotní jaksi výplody práce jsou ohroženy, že budou vymíceny a komise tady by měla být naprosto jasná, měla by říkat, jak se bude postupovat, jak, že se budou hledat jiná řešení a nejenom prostě vymícení těch stromů je třeba také pomýšlet na ty rezistentní odrůdy. V rámci horizontu 2020 tento nemůže být jediný nástroj pro, jediným nástrojem pro tento účel. Můžeme ho využívat i, eh, nebo využívat i jiné prostředky. Komise spolupracuje tedy s agenturou, která je zodpovědná za šetření ksilely, takže by se mělo od EFSI vyžadovat a předkládala alternativy, aby se prostě ty stromy nevykácely. Děkuji, pane Zulo a pan Lozum. Oui, merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Jak určitě víte, naše skupina požádala o tento bod na pořadu jednání, protože jsme byli na jihu Itálie na studijní cestě. Byli jsme v Andry a to je v podstatě eh, hlavní město olivového oleje v Evropě. Potom region Puy. Tam eh, 60 tisíc hektarů olivovníků bylo zničeno kvůli této bakterii. Měli jsme tedy možnost se setkat s producenty, s politiky, s výzkumnými pracovníky i s lidmi z eh, zemědělských družstev a hovořili jsme o několika jasných otázkách. Komise, soudní dvůr a italské orgány se rozhodly, že se musí vykácet všechny olivovníky v okruhu 100 metrů kolem nakaženého stromu bylo řečeno, že se neobjevily žádné případy, eh, že by někdo mohl onemocnit kvůli tady této bakterii po konzumaci olivového oleje. Pokud bude pokračovat se eh, v takovémto eh, vykácení stromu, tak to v podstatě zabije tady tento region ekonomicky. Navíc Tuniska se dováží obrovské tuny a tuny eh, tohoto olivového oleje a to bez cla. A vy tady v podstatě říkáte Italům, že musíte vykácet své eh, olivové háje a pak, že se bude dovážet eh, olivový olej od jinu, tak to opravdu bude problém. Čili jaké jsou výsledky výzkumu střediska Bary, proč to nebylo zveřejněno, proč k tomu nemáme přístup. Mně to připadne nepochopitelné. Pochopitelně, že eh, nechám na italských kolezích, aby se do podrobností zabývali tímto problémem. Především se to tedy týká regionu Puy, ale musím říci, že i my ve Francii sledujeme s velkými obavami tuto problematiku, protože se to týká provencálská Korziky. Já si myslím, že by se to dalo řešit i nějakými tradičními metodami, že by se nemuselo jenom kácet. Děkuji. Děkuji vám. Jo, ještě dva se hlasí o slovo. Pan Dorman. Eh, děkuji vám, paní předsedající. Já mohu souhlasit eh, s tím, co řekla kolegyně Herans, a to, že v případě dovozu eh, eh, rostlin a zvířat musíme si dávat pozor na to, co dovážíme. A to je také v případě té choroby Zofila Susuki, že v evropském zemědělství si lidé činí velké obavy ale eh, to, co se nyní děje, je opravdu dobrodružné. Eh, to, co řekl pan Duson, z vědeckého hlediska je zcela jasné, co je potřeba učinit, protože eh, v případě choroby rostlin či zvířat, tak je potřeba samozřejmě ochladit rostlinu či zvíře, pokud jde o tyto choroby, pokud chceme tomu zabranit. Víme, že eh, se jedná o, o politickou věc a ne se to ukázalo dopoledne. Tady nejde vůbec o vědecké znalosti, ale jde o úplně něco jiného. Pokud chceme zabránit tomu, aby tento původce eh, choroby eh, trvale poškodil olivovníky v Evropě, tak musíme udělat všechno pro to, abychom alespoň tohoto původce nákazy tam, kde už se nachází, a to úplně eh, chápu, že to činí velké obavy pěstitelům oliv, tak je potřeba, aby to bylo v izolaci a bude to eh, možné pouze v případě, když se pokusíme alespoň v této oblasti eh, ho odstranit. A to se týká rostlin, ale e, jestliže je potřeba ty rostliny či e, části rostlin spálit, aby e, se zneškodnil ten původce choroby, jestliže jediný způsob, jak to vyřešit, je tento, tak je potřeba to udělat, protože všechno ostatní je pouze politická diskuze. A je důležité, aby se to nestalo velkým problémem pro zemědělce. Děkujem, pane Dorfmane. A nyní má slovo pan De Castro. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat kolegům předřečníkům a stejně tak zástupkyní komise. Já využiji příležitosti a poděkuji dárek kolegyně Aguilery a chci připomenout, že italský olivový olej nemá nic společného s xylelou, protože ten olivový olej Eh, jak si není postižen tou bakterií xylelou. Ještě chci učinit několik připomínek. Souhlasím s tím, co řekl kolega Dorfman, kolegyně Rans a Sebastian. Problém globalizace je ten, že umožňuje i globální šíření chorob. Viděli jsme to u postižených palem nebo jiných případů více kontrol na hranicích, protože, jak řekla komise, Xylella fastidiosa, se dostala s těmi uh, okrasnými rostlinami a uh, rostlinami uh, kávy z Hondurasu a Kolumbie. To znamená, je to otázka kontroly uh, postižených rostlin. Je to tedy něco, co by nemělo k redukci, ale k navýšení kontrol na hranicích komise. Měli bychom tedy to vnímat dobře. My tu hovoříme o staletých olivovnicích a já si pamatuju, jak s námi kolegové vycestovali do půl. Je to není jako prostě odříznout jakýkoliv strom. To jsou stromy, které mají, které mají stovky let. A je to samozřejmě jasně i sociální, velice komplexní problém, takže je nutné pochopení. Ano, máme pravidla, ale já opravdu žádám komisi, aby tomuto regionu dala naději. My prostě v ob- postižených oblastech, kde se prostě neuplatňují evropská pravidla, bychom měli dát určitou naději zemědělcům. No a to vyšetřování, ano, to bychom měli podpořit, ale také se zaměřit na nějaké odolné uh, Eh, druhy, protože to jedinou naději, kterou jim můžeme dát, je toto, tedy eh, šíření té kultury pěstování olivovníku. Přece v Itálii nemůžeme skoncovat s něčím, co představuje motor veškeré produkce. A Mm, myslím si, že Evropa by se měla zavázat tím, že navýší kontroly na hranicích. Měla by minimálně vnímat to, co je tak důležité pro tento region. Ten potřebuje naději do budoucna. a také podpořit to, že se tam budou pěstovat opravdu odolnější druhy. Děkuji panu Dekastrovi a na závěr rozpravy dostane slovo ještě jednou zástupkyně komise DG Sante, která nám naslouchá a doufám, že zareaguje, protože ta rozprava, jak se prokázalo, je znepokojící. Vyjádřili to všichni kolegové. Takže máte slovo a doufám, že nám poskytnete určitou naději. Oui, merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto živou diskusi a zajímavá vystoupení. Kontroly na hranicích nejprve. To bylo východisko tohoto problému. Navíc nesmíme zapomenout na to, že občas nejsou vidět symptomy, takže to není úplně tak jednoduché. A právě z toho důvodu se to má vykácet ve 100-metrovém okruhu. A to z toho důvodu, že ty symptomy prostě občas nejsou někdy vidět. Existují vyšetření, Je potřeba, aby byla přesnější, abychom mohli vyšetřit stromy, které jsou zatím asymptomatické. Chci jenom připomenout, že Evropská komise v roce 2015, tedy po hlasování, odhlasování členskými státy, zakázala dovážet eh, kávovníky z Kostariky a z Hondurasu. Takže tam se jedná o zákaz opravdu. Trváme na kontrolách na hranicích, které se nesnižují, naopak musí být posíleny. Je to také součástí nového nařízení o úředních kontrolách a nového nařízení o zdraví rostlin. Je tedy jasné, že toto je důležitou součástí řešení. Naše vývozy musí být ošetřovány, tedy schlazovány, to tež platí i pro dovozy. A ty různé choroby, které působí tato a, bakterie, tak a, e, tyto choroby budou upravovány v evropském právu. Teď, co se týče cirkulace těchto produktů na vnitřním trhu. Jakmile demarkujeme bezpečnostní zónu, tak s ní nesmí být vyvezeny tyto, tyto produkty. Pokud nejsou naplněny velmi přísné podmínky kontroly. Obecné pravidlo je, že nemůžou být vyváženy hleda, že by byly naplněny veškeré podmínky, které tam jsou specifikovány a že všechno bylo řádně zkontrolováno. Teď. Co se týče rezistentních rostlin a výzkumu. Ano, zdá se, že některé olivovníky se brání lépe silele než jiné, protože občas třeba u úplně zničených um, hájů se objeví rostliny, které zdá se napadeny nebyly. Jedná se o bakterii, Pokud vy máte bakteriální infekci jako člověk, tak co uděláte? No, dostanete antibiotika. Může se to poprášit antibiotiky Dostalo by se to do uh, mízy, ale je to dosti složité. Nechceme to tedy dělat a pro tuto chvíli nám nezbývá jiné řešení, než ten strom pokácet. Evropská komise subvencuje určité výzkumné programy. Máme jeden program v rámci Horizontu 2020. Čeká nás další, Hodně od toho očekáváme. Diskutuje se o nových programech, tam je to 7 milionů euro rozpočet, takže doufáme, že z toho nakonec něco bude. A že se nakonec objeví rezistentní odrůdy, protože to by pochopitelně bylo dlouhodobé řešení. agronomové vědí, ale že to není úplně tak jednoduché s těmi rezistentními odrůdami. Ano, můžete najít jeden, ale pak to musíte rozmnožovat, křížit. Prostě není to žádná legrace. Komise si tedy uvědomuje, že tady toto řešení spíše bude směřovat do další budoucnosti a pro tuto chvíli prostě nemáme uznané žádné rezistentní odrůdy, které by byly dostatečně otestovány. Výzkumní pracovníci prostě publikují. Chtějí publikovat. Čili pokud nic zatím nezveřejnili, tak to buď to bude proto, že to nějaký vědecký panel odmítnul tu publikaci, anebo prostě, že není ještě dostatečně vyzrálá. Takže prostě potřeba počkat. Výzkum to trvá. Než se zveřejní výsledky, eh, tak to trvá. Není to jednoduché. Prostě výsledky komunitárního výzkumu budou publikovány. Máme předběžnou zprávu už, Prostě takto fungují pravidla. Nejprve máme předběžné výsledky, pak ověřené výsledky. V každém případě tedy probíhá výzkum tady z komunitární úrovni. Teď, co se týče jednotlivců, no prostě nemůžete je nutit, aby to publikovali. Jakmile jim to vezme nějaký vědecký časopis, tak jakmile to přijme, no tak to bude publikováno. Nemůžete je k tomu nutit. Prostě buď se pokusíme především zabránit tomu, aby se ta choroba nešířila na sever. V novém rozhodnutí Evropské komise navíc eh, ta opatření v zónách, kde má dojít k, uved, eh, k kontrole tady této choroby, tak tam jsme nechtěli nutně, aby to bylo eh, vykáceno, ale mají být prostě nechány svému osudu ty stromy. V bezpečnostních zónách, ano, tam se to musí vykácet, ale v těch zónách, které jsou nakaženy, které se v podstatě mají uh, jenom tam jsou opatření taková, že prostě v zónách, kde, se, kde chceme jenom udržet nákazu pod kontrolou, nechceme, aby se nutně vykáceli všechny stromy, snad kromě jenom nějaký zpracovatelský závodů, které můžou vyvážet olivový olej. Doufám, že si mě podařilo odpovědět na většinu otázek, které zde zazněly. Můžu k tomu jenom říci, že my jako Evropská komise budeme sledovat vědecké výzkumy, alternativní metody, jakmile se objeví. Zatím se neobjevily. Nejsme tady jenom proto, abychom říkali, že musíte všechno vykácet. Ale jak říkal kolega ze severu Itálie, pokud chceme zabránit šíření této nákazy, tak prostě musíme ve specifických oblastech přijmout přísná opatření. To je pro tuto chvíli jediný způsob, jak bojovat proti této bakterii. EFSA to znova potvrdila. Veškeré další léčby nejsou dostatečné, protože nezničí tu bakterii. Je to bakterie, je to škůdce, má ekonomický dopad na produkci. Není to problém zdraví člověka, to je pravda, Ale co se týče toho stromu, no tak ten prostě uhyne. Možná přežije rok, dva, pak uhyne. Takže to má hospodářský dopad. Začne se snižovat produkce eh, nebo úroda z daného stromu, jakmile začne být nakažen, no a potom, když se ta nákaza začne ve stromu šířit, tak prostě odumře. Takže je v našem zájmu eliminovat tuto bakterii. Je to jedna z nejagresivnějších bakterií, se kterými jsme se setkali v eh, evropské rostlinolékařské praxi. Je to tedy potřeba brát vážně, investovat prostředky do rozpočtu, sledovat, jak se vyvíjí vědecké poznatky, provádět kontroly dovozu. To je všechno v evropském právu. ať už to budete vy prostřednictvím základních aktů a rada, anebo my eh, prostřednictvím prováděcích aktů, tak se snažíme maximálně tu situaci řešit. A teď je potřeba ale k tomu přistupovat s dobrou vůli. Eh, máme tady odpor z místní úrovně, já to opravdu chápu, že prostě velmi často to jsou velmi staré stromy a že člověka bolí, že ho musí porazit. Ale prostě jinak to nejde. Pro tuto chvíli se to jinak řešit nedá. To jsou opatření, které máme k dispozici, nedá se s tím nic dělat. Členské státy musí provádět kontroly, přece komise není na každé hranici, aby to prováděla, aby prováděla fyzické kontroly. My kontrolujeme členské státy. Dáme jim prostředky, eh, navrhujeme výzkumné projekty, ale úředníci Evropské komise ten výzkum nedělají. Můžeme prostě jenom nastavit nějaký rámec a určité pobídky. A o to se snažíme. Doufám, že jsem vás tím trochu více uklidnila a děkuji za vaše otázky. Děkuji vám, paní Andrej. Myslím, že žijeme v paralelních eh, realitách, protože se říká, že eh, jste posílili kontroly na hranicích a europoslanci říkají opak. Potom také jsem si nevšimla, že jste zodpověděla na dotaz pana Sebastiana ohledně toho, jak můžeme změnit legislativu, abychom umožnili dovoz citrusových plodů, které eh, jsou postiženy chorobou black spot. Chápu, že mm, rozprava se týkala xylely, ale vidíme, že se upravuje legislativa, aby se eh, dovolil dovoz citrusů postižených eh, konkrétními chorobami. Budeme tedy trvat na těchto rozprávách, protože, jak vidíte, činí nám to velké starosti v tomto výboru. Já vám každopádně, paní Andrej, děkuji za vaše vystoupení. A nyní budeme pokračovat s dalším bodem, který eh, se týká olivového oleje. Je to výměna názoru o pracovní cestě do Andaluzie, výboru Agri do mého regionu, do Andaluzie. Bylo to 17., 18. a 19. května. A proto jsme vám chtěli jsem vám chtěla přivést eh, dárek, který je typický pro můj region, pro Andaluzi, konkrétně eh, z Chaenu, protože v provincii Chaen je mnoho olivovníků, tak jak je to typické na jihu Portugalska a jihu Španělska a jihu Itálie, je tam mnoho olivovníků a to je Eh, malý dáreček a eh, doufám, že na začátku dovolených si budete moci vychutnat olivový olej z Chaenu, z oblasti Segura a je to olivový olej z hor. Eh, tam se vyrábí panenský extra olivový olej. A nyní bych vás chtěla stručně informovat o pracovní cestě do Andaluzie je to můj region, odkud pocházím, je to autonomní oblast Španělska, kde je eh, největší eh, populace a je to velký region, skoro stejně velký jako Portugalsko, že je tam 8 milionů 400 tisíc obyvatel a představujeme 25 eh, celé zemědělské produkce Španělska. Pro nás to bylo velmi důležité, předsedala předsedal misi eh, pan eh, náš předseda. Eh, také tam bylo v této misi několik poslanců a zaměřili jsme se na některé aspekty. Tento region je velmi komplexní, vyrábí se tam mnoho věcí, ale my jsme se soustředili na některé výroby které jsou eh, typické pro Andaluzi, pro smídělství, eh, protože eh, Andaluzie je rozhodující pro španělské HDP. Začali jsme s provincií Sevilla, kde jsme navštívili rýžová pole. A to je jediná oblast v Andaluzii blízko řeky Guadalquivir a blízko Národního parku, který se jmenuje Doňana. A tam jsme viděli, jak se pěstuje rýže Eh, s určitými vlastnostmi a tam jsme uskutečnili naši první návštěvu, aby jsme viděli, jak se pěstuje tato plodina, jaký význam tam má a jakým způsobem eh, mm, funguje takové to pěstování plodiny blízko přírodního parku. Potom druhý den jsme jeli do provincie Cordoba. Tam je ekosystém, který je pro nás v Andaluzii velmi důležitý. Chtěli jsme, aby eh, jste se s ním eh, poslanci obeznámili. Byli tam také další účastníci z sekretariátu. Bylo pro nás důležité, aby to viděli. Navštívili jsme eh, specifický ekosystém v Andaluzii, ale je Mm, specificky i pro Kastily a pro Extremaduru. Říká se tomu španělsky desa, tedy taková pastvina, kde vlastně máme eh, lesy, eh, kde máme eh, mm, chov dobytka a pěstování plodin. A díky SZP a díky podpoře prvního pilíře tam Eh, dochází k problémům, protože je komplikované soužití eh, chovu dobytka s rostlinnou výrobou a s mm, samotnou pastvinou. Byli jsme tam, ten ekosystém, eh, co je tam za problém, že tam je chov dobytka extenzivní, jsou tam krávy, vepři, ovce především. Eh, je to extenzivní, je to, na, je to venku prakticky celý rok, tak tři, čtyři, kromě třech, eh, čtyřech měsíců, jinak zbytek roku jsou venku a je to zvláštní ekosystém, specifický. A pro nás bylo důležité tam jet, pokud nedosáhneme toho, aby tyto ekosystémy, kde je extenzivní chov dobytka, kde jsou různé aktivity, tak pokud to nebude eh, zahrnuto do eh, specifičnosti komunitární směnské politiky a pokud se tato oblast vyjme eh, z podpory prvního pilíře, tak by to byla škoda. Tak proto regionální vláda a andaluská chunta které bych chtěla poděkovat za spolupráci a za odvedenou práci společně s ostatními institucemi, jako španělská centrální vláda a místní úřady, tak jsme viděli, jak to tam funguje. Také jsme navštívili družstvo, družstvo, kde jsou eh, všichni chovatele dobytka eh, z té oblasti a také z eh, sousedních autonomních oblastí. Členy tohoto družstva je přes 3000 farmářů a vyrábí se tam mléko. A co nás potěšilo, že cena za litr mléka se nesnížila i přesto, že je krize, že získali eh, udržet cenu na 0,32 eura, eh, eur za litr mléka pro farmáře. Viděli jsme, že mm, ten, toto družstvo učinilo velké pokroky a díky tomu v oblasti, která je chudá a kde je e, zemědělství hlavním zdrojem příjmu mm, a plus troška agroturistiky, takže ta situace je taková. E, potom jsme také e, byli v ovocnářsko-zeleninovém e, podniku, což je také důležité pro oblast řeky Guadalquivir. Guadal Eh, viděli jsme, jakou technologii používají, pokud jde o ovoce, eh, citrusové plody. A peckovité. Eh, potom jsme také navštívili pozemek, kde jsou olivovníky a tam jsme provedli analýzu situace olivovníků. A musím říci, že koncentrace nabídky, ke které došlo v rámci španělských andaluských olivovníků, vede k tomu, že dosahují lepších výsledků než v minulých letech. Proto tady tato koncentrace, tedy že se združují do družstev, tak povedlo k lepšímu uvádění e, na trh olivového oleje v mém regionu. Musím říci, že Eh, úspěch eh, nese to družstevnictví, především v mém regionu. A viděli jsme, že tam, kde došlo k této organizaci, se dosáhlo lepší výsledku a že příkladem mm, bylo vždy družstvo. Také jsme měli možnost navštívit eh, několik památek mm, z mé země, mé vlasti, to už byla taková ta volnočasová část a musím říci, že eh, malá část, že Andaluzie je veliká, je to velmi významná zemědělská oblast, protože 25 eh, španělské produkce je z Andaluzie a je tam mnoho farmářů a je tam mnoho odvětví. Ale my jsme se soustředili tedy na tu dehesu, na ty pastviny, na extenzivní zemědělství, na olivovníky a potom na ovoce, na rýži též eh, v oblasti přírodního parku Doňana. A to byla malá část našeho regionu, tak eh, jste si udělali obrázek, eh, napsali jsme zprávu Eh, Filip mi řekl, že tato zpráva už byla poslaná, dopis, kde je eh, zpráva ohledně problémů, kterým čelí tento ekosystém a jak to zapadá do prvního pilíře SZP. Už se to poslalo eh, komi- výboru a podepsal to náš pan předseda, který předsedal misi. Eh, to je tedy z mé strany vše a eh, doufám, že vám bude olivový olej eh, chutnat. Je to panenský extra olivový olej a má arabský název Sakura. Arabský název toho regionu, odkud je tento olivový olej, tedy španělsky Segura z arabského slova Sakura. A nyní můžeme o této misi ještě pohovořit. Zapomněla jsem, omlouvám se, je to, je to neodpustitelné, že e, zpráva e, sekretariátu byla distribuována. Ten je velmi, ta zpráva je velmi obsažná a ta finální zpráva, kterou vypracoval tým sekretariátu, tady je s námi Elvíra a Filip, kteří byli součástí mise. Chtěla bych vám opravdu vám dvěma poděkovat ze strany sekretariátu, ale celému týmu, ale především jim dvěma. A Magi, která má eh, na starosti eh, SD a moje asistentka Malén. Všichni jsme se eh, snažili pracovat, aby ta, abychom dosáhli dobrých výsledků. Takže vám všem děkuji Eh, za to, abyste poznali eh, charakteristiku malé části Andaluzie. Pane Bogoviči, máte slovo, vy jste tam byl a můžete nám říct si své dojmy. Eh, <clears throat> Chvála za to příležitost. Nejprve skryně... Děkuji vám, paní předsedající. Já bych vám chtěl poblahopřát a sekretariátu. Eh, já vám hm, také bych chtěl poděkovat eh, asistentům a všem členům sekretariátu. Eh, děkujeme též zástupcům ministerstev. Byla to opravdu vynikající návštěva. Viděli jsme, jak se pěstuje rýže, také chov vepřů, také jsme navštívili družstva Potom jsme viděli, eh, jak se pěstují olivy. Musím říci, že jsme viděli tento ekosystém a především co se týče um, vepřů ve volném výběhu, tak to se nám moc líbilo a také organizace uh, družstev. Uh, tam jsme si uvědomili, jak je důležité se dobře sorganizovat, protože farmáři Eh, přebírají velkou odpovědnost a musí se starat sami o svoji budoucnost. Například eh, eh, ti, kteří mm, produkují mléko, mají svoje vlastní družstvo, mají obchodní síť pro tento výrobek také jsme se dozvěděli cenu, protože já jsem se zeptal na cenu mléka a kolegové eh, v družstvu mi prozradili, že eh, tato cena je lepší než jinde v Evropě. My jsme nabili dojmu, jak eh, dobrá může být takováto organizace. Já vám děkuji za tuto návštěvu 20. až 23. Eh, září náš výbor pojede do, na, do, na Slovinsko. Ano, děkuji. Doufám, že i ta eh, příští mise do vaší země bude stejně tak dobrá. A nyní pan Sebastian. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Eh, já chci říci, že ta mise byla opravdu výtečná. Jednali jste eh, s námi výtečně, starali jste se o nás velice dobře, no a kromě toho, že jsme přímo v terénu poznali, jaká je ta situace v zemědělství, pomohlo nám to také eh, pochopit určité ty dysfunkce mezi nařízeními, mezi tou teoretickou částí a pak tou částí jaksi v praxi, která nejvíce postihuje ty zemědělce, to znamená všechna ta byrokracie, která se jaksi nedokáže uh, adaptovat na realitu, nicméně pomalu eh, se adaptuje. My jsme mohli tedy eh, přeložit, eh, navštívit ty dézy, ty pastviny. Zaznamenali jsme si, že tady opravdu dysfunkce mezi těmi nařízeními tím, jak je to tam popsáno, že jsou to určité pastviny nebo slouží pro jiné účely a pak jaká je tedy realita. Navíc to slouží i k o produkci, ale je tam samozřejmě obsáhlá část přírodní a potěšilo mě také, že iberský eh, rys, což je jedinečný eh, jedinečné eh, zvíře, tedy, které se nakonec rozmnožuje a právě se dobře adaptoval právě na tento druh krajiny, což si myslím zase, že je eh, klíčové. A to je dobré a je to účel i jiných misí, že bychom měli na pomoci právě propojit uh, to eh, ten prolom, který existuje mezi teorií a pak tou praxi a může to na pomoci třeba i určitým podporám, které by mohly pomoci právě té práci. A myslím si, že stojí za to ještě jednou poděkovat celému týmu, protože ta eh, mise byla opravdu produktivní. Děkuji, paní Moj. Děkuji mnohokrát. Především chci poděkovat za zorganizování této cesty. E, děkuji také mnohokrát za vřelé přivítání. Opravdu bylo pozoruhodné, jak vstřícní všichni byli, jak ochotní byli nám ukázat, ukázat tento region a popo, popovídat o svém každodenním životě. Byla to velmi zajímavá zkušenost. po řadě zasedání na výboru výboru Agri jsme konečně viděli výsledky našich rozhodnutí na místní úrovni. Viděli jsme realitu každodenního života lidí, kteří pracují v mlékárenském průmyslu. A viděli jsme, že dokáží pracovat opravdu výborně. A v podstatě od producentů na farmách až, ke, až vlastně na stůl jsme zjistili, že to je skutečně jediný region, kde nedošlo k obrovskému propadu cen, protože se byli schopni zorganizovat. A doufám, že se můžeme od nich poučit ve zbytku Evropy, protože to je dobrý příklad toho, že skutečně je možné lépe zorganizovat celé odvětví. A myslím si, že jedna věc ještě stojí za zmínění. Když jsme diskutovali o situaci s lidmi, kteří tam žijí, tak jsme měli pocit, že všichni spolupracují. Od individuálních producentů, zpracovatelů, přes odborníky v výzkumných střediscích. Zdá se, že všichni se opravdu snaží společnými silami získat prostředky z Evropy. Pracují na tom i eh, se soukromými firmami a zdá se, že tato výborná spolupráce skutečně probíhala na všech úrovních. A že se jim velmi dobře daří získávat evropské prostředky do výzkumu, jehož výsledky se následně dají použít v praxi. K tomu, aby i ti nejmenší producenti si mohli udržet tento způsob živobytí. Přes krizi přes přítomnost velkých firm, které často vydělávají na úkor menších producentů, jsme prostě tady zjistili, že ve Španělsku se opravdu dá poučit z toho, jak se to dá dělat dobře. Takže ještě jednou děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Moj. Já vám chci poděkovat za vaše slova. Ano, tady záměrem bylo poznat realitu regionu a a děkuji za vaše slova. Doufám, že tady jsme částečně eh, toho dosáhli. Ještě jednou chci poděkovat Elvíře za její výtečnou práci, Filipovi, Malén, Magi, všem, kteří nás doprovázeli a kteří eh, pomohli tomu, aby tato mise byla úspěšná, no a ta příští, eh, to bude s panem Bogovičem do jeho země v září, takže já vám přeji mnoho úspěchu v její přípravě. No a následně bod číslo 13, což je schválení doporučení vydaných koordinátory našeho výboru AGRI. Ta doporučení přijatá koordinátory v průběhu jejich posledního zasedání, a to znamená včera dopoledne, byly rozeslány eh, vám všem elektronicky e-mailem, to znamená, máte všichni k dispozici i papírovou kopii. Má někdo nějaké námitky? Pokud ne, tak eh, můžeme tedy ehm, tato doporučení přijmout. Děkuji. A pokud eh, k tomu nikdo nic nemá, tak bych ještě chtěla sdělit, že příští zasedání 19. Eh, července, to bude příští zasedání s komisařem Hoganem. Bude to mimořádné zasedání, proběhne od 8.30 do 10.30, tedy tady v Bruselu příští týden. Aby si někdo nemyslel, že zemědělství nepracuje, my budeme jediní, kdo bude zasedat. A následující zasedání proběhne 30. srpna od 9 hodin. Takže to jsou ty eh, dvě schůze, s kterými počítáme. Já vám nyní přeji pěkné prázdniny. Samozřejmě na tom příštím eh, zasedání toho se zúčastníme, ale předsedat bude náš pan předseda, takže já toho nyní využiji. Popřeji vám příjemné prázdniny, ať si všichni odpočineme a znovu se to osvěžení setkáme v září. Děkuji vám.